před sebou tedy směrnici, která se týká eh, zneužívání informací z obchodního styku, ale ta směrnice tedy nesplnila svůj účel a proto komise navrhuje nový právní rámec, který zahrnuje i směrnici, eh, která se týká trestně právních sankcí za obchodování s informacemi z obchodního styku a za manipulace s trhem. Libem mm, má sdílenou kompetenci petenci s výborem Ekon podle pravidla 50, ale zdá se, že e, to téma rozdělení kompetencí zatím není definitivně vyjasněno e, na konferenci předsedů, e, zatím to není jasné, ale to by nám nemělo bránit v diskuzi na toto téma. Návrh komise byl předložen výboru 21. dubna a nyní si vyslechneme zpravodajku paní Boskurt a potom komisi a e, termín pro posměvací návrhy je 5. červen v poledne, tak nejprve paní Boskurt. Děkuji. Takže k tomuto návrhu e, stávající sankce e, za toto nezákonné jednání se považují za slabé a směrnice, která se týká zneužívání trhu z roku 2003, nesplněla eh, zamýšlený cíl, tedy eh, zvýšit eh, důvěru spotřebitelů v integritu trhu a mm, i mm, <clears throat> není dostatečně odstrašující, nemá dostatečně odstrašující efekt, tedy kromě toho definice co to je zneužívání informací z obchodního trhu, respektive co to je. Definice této skutkové podstaty se hodně liší mezi členskými státy a <clears throat> tento rozdíl podkopává i vnitřní trh a znamená to, že Eh, i eh, pachatele eh, nebo tohoto jednání si vybírají tedy, ve kterém státě tak to budou působit, tam, kde to je tedy pro ně mm, výhodnější a ani navíc to nemáme, mm, navíc to má dopad na efektivní implementaci boje proti zneužívání trhu. Máme zde článek 83, 2 zakládající smlouvy, to je tedy právní základ, je to součást balíčku, který obsahuje i Eh, nařízení eh, proti manipulaci s trhy a zneužívání informací z obchodního trhu. Zde my nemáme sdílenou kompetenci, ale to <clears throat> a že takže je třeba, aby oba právní nástroje byly ale konsistentní. A proto to znamená, že definice správních eh, přestupků a trestných činů musí být sjednoceny v zájmu principu právní jistoty a je třeba tam popsat tedy ty znaky eh, trestného činu, tak aby osoby přesně věděly, jaké eh, kroky eh, se, jak, jaké jednání zakládá mm, odpovědnost, trestní odpovědnost. A proto zde máme tedy pozměňovací návrh k návrhu k článku 3 a 4. A, a zde E, je třeba e, se zaměřit na samotné sankce jako takové. Členské státy zároveň by měly i zajistit procesní práva e, pro osoby obviněné či obžalované v trestním řízení, tak jak já jsem to dala do preambule. A potom i princip ne bis in idem by se měl aplikovat, aby osoba nebyla trestána dvakrát za eh, stejné jednání. A potom i stávající právní rámec, ale především má problém v tom, že eh, ten režim sankcí je heterogenní eh, a nemní zde harmonizace těch tedy nejnižších a nejvyšších sazeb eh, za toto jednání. Takže to je vše a teď uvidíme, co řekne na to komise a rada. Dobře, děkuji. Pan Radkovský z EPP. Já v pana posla Sonika, který dzisiaj... Děkuji. Já chci hovořit za pana Sonika, který bohužel nebyl schopen se zúčastnit této schůze a řekla bych následující. Směrnice zavádí komplexní rámec, pokud jde o manipulaci z trhy a zneužívání informací eh, z obchodního trhu, ale, ale především eh, má posilovat důvěru investorů v trhy. A mm, to byl asi hlavní důvod. Ty sankce dříve nebyly dostatečně odstrašující. Kromě toho různé členské státy eh, definují jinak eh, tuto skutkovou podstatu, tedy eh, jaké jednání zakládá trestně právní odpovědnost. Zneužívání trhu může mít mezinárodní dimenzi a může to být velice škodlivý jev a může podkopávat i fungování vnitřního trhu. Rozdíly mezi eh, eh, systémy trestně právního eh, trestání v členských státech také i podkopávají budování jednotného trhu a pachatele této trestné činnosti potom často nejsou trestně stíháni a hledají ten stát s tím systémem, který je nejméně trestající a proto je třeba zavést skutečně odstrašující sankce stávající rámec neobsahuje sankce jako takové, tudíž je logické, že musíme eh, alespoň zavést minimální harmonizaci sankcí a zavést minimální pravidla eh, eh, mm, pro tedy řešení této trestné činnosti. A znamená to, <clears throat> že tím mm, je třeba zvýšit eh, důvěru investorů a zavést i určitou stabilitu na finančním trhu. Po, <clears throat> o pozměňovací návrhy je třeba definovat, eh, jaký trest odnětí svobody lze uložit eh, pachateli této trestné činnosti a já si myslím, že mm, omezení tedy na dva až pět let není Eh, dobré. Eh, je třeba zavést eh, trestně právní sankce bez horního limitu, bez horní sazby, kterou lze uložit za spáchání konkrétního činu. Samozřejmě zde různé typy trestního jednání vedou k různým typům eh, mm, se trestání a má to být na úvaze členského státu eh, zavést systém sankcí a ty státy, které ještě nemají sankce, by tedy měly, eh, měly by tedy zavést tuto skutkovou podstatu a případné sankce. Dále eh, eh, potom insider dealing, tedy eh, insider trading, zneužití informací z obchodního styku. Je třeba tedy i zavést trestní sankce proti osobám, které mm, <clears throat> opatřují tyto informace ve prospěch jiné osoby, což také podkopává trh. A mm, to i je třeba zavést, eh, zavést i podněcování k této trestné činnosti a napomáhání, protože jinak by zde bylo pořád vakuum mm, a znamenalo by to další slabinu celého systému. Děkuji. Děkuji. A nevidím, že ještě někdo by chtěl slovo, takže bych dala slovo paní Žuršredr z DG Justice. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za prvé. Musím poděkovat eh, paní Boskurt, zpravodajce, za tuto zprávu. Zhruba hm, my eh, tedy souhlasíme a sdílíme stejný cíl eh, jako parlament, a to znamená vytvořit rámec, který bude systematičtější, koherentnější, abychom eh, zamezili tyto praktiky na trhu a zajistili integritu trhu a bezpečnost, respektive důvěru investorů. A, <clears throat> takže tady souhlasíme s vámi a chceme poděkovat za konstruktivní pozměňovací návrhy. Možná pár poznámek za komisi. Za prvé, Skutečně je to otázka konsistentnosti, koherentnosti, jako tom hovoří paní Boskort, co se týče <clears throat> nařízení proti zneužívání trhu a směrnice o e, trestně právních sankcích za zneužívání trhu je třeba se podívat především na definici a e, na tedy Eh, definice mm, této skutkové podstaty a eh, mm, nejprve mm, tímto se musíme zabývat a s velkým zájmem eh, si přečteme vaše pozměňovací návrhy, tak, které se budou snažit o to, aby tyto skutkové podstaty byly stejně definovány ve všech nástrojích. Dále ještě k těm sankcím. Komis, návrh komise ten Mm, vlastně zavádí eh, poprvé eh, právní nástroj na základě 83.2 zakladající smlouvy, což je novinka v oblasti trestního práva, eh, takže možná by bylo lepší začít takovým opatrným krokem, opatrně začít a zavést to, co je přijatelné, a i když Eh, je zde tedy mm, argument proti tomu, že tím vlastně si neuděláme eh, kompletní eh, <clears throat> obrázek, mm, který se týká mm, trestního práva v členských státech a zatím tedy nevím, nemáme ten obrázek, který by nám umožnil zavést minimální a maximální sazby, ale nicméně myslíme si, že je třeba zharmonizovat rámec pro tyto trestně právní sankce a proto je náš návrh chce tedy, abychom nejprve si udělali takový obrázek o tom, jak v praxi členské státy budou aplikovat tento systém i co se sankcí týče. A poslední bod nebys in idem, to je eh, návrh 8, paní Boskurt. Samozřejmě je evidentní, že Eh, musíme respektovat základní eh, práva, včetně principu nebes in idem, ale velice opatrně nesmíme směšovat otázku dvojí trestnosti, eh, to znamená směšovat přestupky a trestné činy, protože správní sankce Eh, zde se nevztahuje ten princip nebis in idem leda, že by správní sankce měla trestně právní charakter. Potom jsou zde ale trest, členské státy, které aplikují oboje, tedy správní sankce i trestně právní sankce, takže to si ještě asi vyžádá určité eh, diskuze i zde v parlamentu, jak to vyřešit. Děkuji. Pan Dion mezi tím přišel a chce asi promluvit. Děkuji mnohokrát musím říci, že můj příspěvek se nebude týkat podrobností, jenom obecná, obecné vyjádření. My jsme schválili na plénu přístup EU k, v oblasti trestního práva a pokud jde o koherentnost a konzistentnost, je třeba nás ještě přesvědčit, že jediná cesta ku předu jsou trestně právní opatření a je třeba nám předložit důkazy o potřebnosti trestně právního přístupu a potřeby evropského přístupu v této věci. Osobně s návrhem jako takovým problém žádný nemám. Myslím, že splňuje určitou potřebu, ale je třeba se tím zabývat vážně otázka na komisi a na zpravodajku, kde se dočtu, že kritéria, která byla nedávno schválena parlamentem, jsou v tomto případě konkrétně splněna. Děkuji. Pokud nikdo další nechce promluvit, předám slovo zpravodajce k závěrečnému vyjádření. Děkuji. Slyšel jsem ohlasy, rada se nevyjádří. Byla jsem informována, že rada si nepřeje vystoupit. Nebylo mi to úplně zřejmé. Dobrá, děkuji za zpětnou vazbu. Budu hovořit holandsky. Vlastně jsem tady slyšela dvě otázky. Za prvé eh, otázku kolegy z EPP. Sice se domnívám, že se tady sleduje stejná linie, ale existují tady nás různé názory, co se týče zavedení sankcí u této směrnice. Tady se vlastně jedná o zlepšení stavu to, co jsme měli doposud, prostě nefungovalo. A když se teď hovoří o manipulaci s trhem, tak je to přeshraniční fenomén. A ti, kteří něco takového činí, znají velice dobře mezery v zákonech a No, snaží se prostě proniknout těmi skolinkami, kde nemohou být tak rychle postihovány. A pak, když členské státy budou mít eh, v kompetencích minimální normy, budeme konfrontováni se stejným problémem. Znamenalo by to, že by ti, kdo manipulují s trhem, si vyhledali ty státy, kde to půjde co nejjednodušeji. Eh, je sice dobře, že tady zastáváme stejnou linii, chceme něco dosáhnout, ale a myslím si, že by nebylo dobré nechat to nezměněné. A taky jsem se chtěla zeptat komise k tomu principu, ne, aby se netrastala dvakrát osoba za stejné činy, nebis in idem. To znamená, že když někdo se e, provinil manipulací s trhem, má se s tím jednat tak, že by prostě stačil správ, stačilo kvalifikovat to jako právní, pardon, správní přestupek, ale potom dojde k tomu po druhé jako trestní čin, jak by to všechno mělo fungovat, protože většinou existují trestně právní sankce v praxi, ale tady bych prostě ráda slyšela hm, poněkud jasnější názor komise. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme více času než obvykle, umožním dotaz na komisi, ale poprosím vás o stručnost, protože účelem není zde vyplňovat čas do půl sedmé, ale skutečně postupovat se možná nejúčinněji. Takže může komise stručně zodpovědět tuto otázku a potom přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Děkuji mnohokrát, pokusím se být stručná. Opět je to pozměňovací návrh 8 a tedy vzájemná symbioza administrativních a trestně právních sankcí. Možná je příliš rigidní říci, že správní sankce byly uloženy a to znamená, že tady není možné ložit trestně právní sankce, protože zde je tedy řečeno, nebude uplatněn trestně právní postih. Neexistuje harmonizovaná praxe pro ukládání správních a trestních sankcí. A existuje možnost v některých státech uplatnit obojí, tedy jak správní postih, tak eh, trestní. A jsme připraveni zapracovat na změní, aby to nebylo tak rigidní. A nakonec do značné míry bude na členských státech, a na jejich systému. Jak eh, funguje jejich systém no, správního práva a jak fungují trestní sankce? A je možné, že trestní postih je možný, i když byla uložena správní pokuta nebo sankce. Děkuji. Tím se dostáváme k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání, což je sdělení komise Evropského parlamentu a radě půlroční zpráva o fungování šengenského prostoru v období od 1. listopadu 2011 do 30. dubna. Je to půlroční tedy zpráva o fungování Schengenu. Dozvídám se, že komise není přítomná. Komise na cestě, takže přerušíme jednání na pár minut, než se komise dostaví. Um, colleagues, I, I think that uh, <laughs> the Commission is here now, and there are exactly two MEPs present. Tu dva přítomné poslance. Pan kolega Kojo je na cestě, takže na něj počkáme takže poprosím vás o několik minut strpení. A je to trošku ostudné, když nás je tak málo a vlastně se o ničem nerozhoduje, protože tak to mám obrovskou pravomoc. Okay, colleagues, friends. Takže, kolegové, přátelé, všechny důležité osoby pro tuto diskusi jsou zde. Děkuji vám za vaši trpělivost. Je to poslední bod dnešního pořadu jednání. Takže vyzvu paní Belindu Pike, aby se ujala slova za komisi. Děkuji, paní předsedající než jsem ráda v parlamentu, bych vám mohla poskytnout stručný přehled o zprávě schválené komisí 16. května, což je šestiměsíční zpráva o fungování šengenské oblasti od listopadu do dubna 2012. Bylo to schváleno v angličtině a věřím, že další jazyky budou k dispozici během týdne, takže poslanci budou mít možnost se s tím seznámit. Chci stručně vysvětlit pozadí této zprávy. Zmíním se o obsahu a také o následných krocích a předsednictví se také vyjádří, protože to bude projednáno na radě příští čtvrtek. Proč existuje tato zpráva? Jsme v 27. roce Schengenu. Ten systém funguje dobře, i když se dostává pod tlak a jako u všech systémů stojí za to systémy přehodnocovat, abychom zajistili jejich dobrou funkci. V našem sdělení poslední září o řízení Schengenu bez vnitřních kontrol jsme chtěli řešit některé klíčové otázky. A to třemi cestami. Mechanizmy hodnocení a revize šengenského kodexu hranic to bylo projednáváno, bude to projednáváno. A sdělení, které jsme v loňském roce předložili, navrhuje, abychom zřídili půlroční prohlídku stavu Schengenu. A cílem sdělení bylo také poskytnout pravidelné informace o fungování šengenského systému parlamentu a radě, jak jeho jednotlivé součásti spolu fungují. A nyní se dostávám ke zprávě samotné. Za prvé, při přípravě zprávy jsme pečlivě zvážili rozsah, protože uznáváme, že komise poskytuje další relevantní zprávy o migraci. Komise právě schválila výroční zprávu o migraci a azylu. Takže jsme měli pocit, že je důležité se soustředit na fungování šengenské oblasti ale existují i další zprávy, které do toho vstupují. Pokud je o samotnou zprávu, jsme se soustředili na řadu oblastí. Za prvé na situaci na vnějších hranicích. A tady zdůrazňujeme tlak na vnějších hranicích, který se soustředuje na několik klíčových míst, zejména ve východním středomoří. Konstantně sledujeme stav ve třetích zemích, a také prostředky, které Evropská unie může poskytnout na podporu členských států při zvládání řízení situace na vnějších hranicích. A jsme připraveni naslouchat názorům Rady a parlamentu, zda existuje správná rovnová při financování jednotlivých agentur a dalších opatření a vítáme také názory Evropského parlamentu i názory Rady. Druhá oblast, kterou se zabýváme, jsou migrační toky a pohyby v rámci šengenské oblasti. A to je aktuální téma. My jsme schopni zaznamenat výsledky operací a akcí pořádaných eh, jednotlivými předsednictvími. Nedávna akce dánského předsednictví a následuje akce kyperského předsednictví pro vyhodnocení situace. Bohužel ve zprávě vysvětluje, ne všechny členské státy se podílejí na těchto aktivitách. A máme pocit, že kdyby se na tom podíleli, tak by ta data byla spolehlivější a dostali bychom důkladnější informace o sekundárních migračních tocích v rámci Schengenu. A právě tyto informace umožní radě a parlamentu, aby informovali zasvěceně o adekvátních krocích, když se vyskytnou problémy. Třetí oblast, kterou se zabýváme ve zprávě, je uplatňování AKI. A tady shrnujeme některé otázky, které byly sledovány členskými státy při naplňování legislativy. A také reagujeme na stížnosti, které dostáváme od občanů, které mohou poukázat na to, že se vyskytují problémy při naplňování AKI. A dostáváme celou řadu obav občanů kdy některá opatření členských států jsou považována za obdobu kontrol na vnitřních hranicích. Také zdůrazňujeme oblasti, kde členské státy využili své právo podle Schengenského hraničního kodexu zavést dočasně hraniční kontroly. Například nedávno ve Španělsku při jednání ECB a víme, že tyto kontroly budou zavedeny v souvislosti s fotbalovou akcí v Polsku. A pokud je o doprovodná opatření v případě SISu, Schengenského informačního systému, je tu prostor pro zlepšení využití Schengenského informačního systému. Je to významný nástroj, užitečný pro členské státy a členské státy mohou efektivněji využívat systém a také se mohou více spolehnout na to, že do něj jsou vloženy správné informace. Také kanceláře Sirene existují v členských státech a provoz těchto kanceláří, těchto úřadů může být zdokonalen, když eh, pohraniční stráž někoho zadrží na hranici, tak ta informace je vložena do systému. Hovoříme o fungování systému VIS, který byl zaveden v jednom regionu v dubnu 2011. A vzhledem k tomu, že vizový informační systém již eh, je velmi aktivně využíván. 4 miliony operací bylo zaznamenáno a bude zaveden ve všech regionech světa do konce tohoto roku. Také řešíme otázku vízové politiky a readmisních dohod a uznáme, že liberalizace víz pro západní Balkán má dopad na žadatele o azyl v Belgii, Německu, Švédsku a Lucembursku. Dále sledujeme pečlivě tuto situaci a očekáváme i názory Evropského parlamentu a víme, že na radě příští týden tato otázka bude také změna. Já bych také říci, že kromě schválení zprávy komise schválila pokyny pro fungování šengenské oblasti. My jsme vyhlásili v našem sdělení o migraci a také v našem sdělení o řízení Schengenu, že je nezbytné připravit tyto pokyny v oblasti národních kompetencí, které mají dopad na fungování šengenské oblasti. My jsme vedli jednání s členskými státy na expertních schůzkách a tyto pokyny se, vydávají, se týkají vydávání povolení k pobytu, policejních opatřeních na hranicích, tedy oblasti, kde je užitečné poskytnout orientaci členským státům při výkonu národních pravomocí. Ale pravomocí, které přispívají k fungování šengenské oblasti. Vítáme názory Evropského parlamentu. Příští týden Rada bude projednávat tuto otázku 7. června a jsme rádi, že to předsednictví zařadilo a vydáme další zprávu v listopadu a potom za šest měsíců další zprávu a stane se to přitostí pro parlament a radu vést pravidelnou rozpravu o tom, jak Schengen funguje, abychom zaznamenali dalších 27 let zdravého vývoje v šengenské oblasti. Děkuji. Dívám se na předsednictví rady. A chci vyzvat paní Anku Štejne z dánského předsednictví. Řekla jste mé jméno naprosto správně. Byl to jeden z nejlepších pokusů. Mám složité jméno. Děkuji mnohokrát za pozvání a děkuji také za pěkný úvod k nové zprávě. Je to velmi koncizní zpráva k věci velmi jasně podle našeho názoru popisuje současný stav v šengenské oblasti a také případné iniciativy pro posílení spolupráce v Schengenu. Je evidentní, že posílení, zlepš, zlepšený šengenský systém zajistí lepší kontrolu na vnějších hranicích. A to také úzce souvisí s právem na svobodný pohyb, kdyby nebyla bezpečná větší hranice, tak by nemohl existovat volný pohyb přes vnitřní hranice. Závěr rady z 8. března uvádějí, že Toto by mělo být základ pro doporučení pro politickou a strategickou diskusi ve smíšeném výboru na ministerské úrovni v červnu. Takže v souladu s tímto závěrem proběhne jednání na radě JAI 7. 8. června. Jsme přesvědčeni, že zpráva bude dobrým podkladovým materiálem a dnešní jednání je také příležitostí pro dokonalé konzultace na radě příští týden. Právě vybíráme témata pro diskusy a jedna otázka, která je evidentní, je právě to hodnocení, o kterém hovořila komise, tedy těch eh, klíčových míst, kam je potřeba poskytnout podporu a je třeba se zaměřit skutečně na ta správná klíčová místa a vyhodnotit místa, která mohou být klíčová v budoucnosti. Takže to je tolik, co jsem chtěl říct do diskuse. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní vlastně chtějí promluvit téměř všichni, kdo jsou zde. Pan Kuejo. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo.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 v této zprávě by komise chtěla pravidelně informovat eh, Evropský parlament o situaci v šengenském prostoru. Eh, chtěl bych poděkovat za zprávu která je velmi konzistentní a která se zmiňuje o nejdůležitějších prvcích eh, které hrají roli v současné době a také jsou to přílohy eh, k této zprávě, které jsou důležité, ale přesto nemohu se nezmínit o tom, že eh, díky této iniciativě naprosto jasně vidíme, že komise se domnívá, že Evropský parlament je skutečně zásadním partnerem v těchto debatách. A komise tak projevuje jasný respekt vůči Evropskému parlamentu jako opravdovému partneru a to by mohlo sloužit eh, dalším institucím jako vzor. Hm, pár dalších připomínek. Z celého šengenského balíčku řízení a tak dále eh, se objevu je povinnost to informování pouze co do fungování. Komise se vazuje informovat radu a parlament o fungování šengenského prostoru. A to je jediná povinnost, která vlastně se objevuje v celém šengenském balíčku. Za třetí bych rád řekl, že téma šengenského prostoru volný pohyb evropských občanů je závažným komunitárním tématem. Všichni víme, že členské státy tady mají svou odpovědnost, že to jsou eh, ty instituce, jednotlivé státy, které by měly zaručit tuto svobodu volného pohybu a volného, volného pohybu osob a eh, dávat eh, tomu také prioritu společenství. Ale když se podíváme na ty, eh, kteří či které eh, jako státy uvažují pouze o Lisabonské smlouvy a na ty státy, které se domnívají, že by to mělo být výlučně tématem mezivládních dohod a mezi názorem eh, komise, která se domnívá, že to by mělo mít evropský rozměr, který je třeba dodržovat a respektovat. Předsednictví navrhlo změnit eh, právní základ, hodnocení šengenského základu, aby byl Evropský parlament zahrnut do spolu rozhodov... aby Evropský parlament se dostal jenom na okraj spolurozhodování. Jenom pak je důležité posílit hodnocení šengenského prostoru. A oč nám jde je, a dosáhnout evropského rozměru a nikoli v opaku. Paní předsedkyně, mm, mm, s velkým zájmem jsem si přečetl zprávu, mm, podepisuju se za ní a chtěl bych poděkovat komisi za její iniciativu. Lituji posledních událostí, ke kterým došlo na radě A kdybych se mohl zeptat komise, rád bych tedy položil následující otázku. Zda tato evropská dimenze šengenského prostoru je pro komisi tak pesimistická, jako pro mě i další členy parlamentu. Děkuji, pan Enciu. Hmm, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych i já přivítal tuto první zprávu eh, k fungování šengenského prostoru. Děkuji komise za představení této zprávy. Takové zprávy jsou pro nás podnětem minimálně dvakrát do roku diskutovat o tomto na důležitém tématu, o tématu eh, navíc důležitém pro celou Evropskou unii. Domnívám se, že členské státy vedlivě, bedlivě, bedlivě tuto zprávu proskoumají, že z toho vyvodí odpovídající závěry, které by měly být využity ke zlepšení fungování šengenského prostoru. To by mohlo být velice užitečné a k tomu by mohla tato zpráva významně na pomoci. Já sám vyvozuji ale jiné závěry z této zprávy. Vlastně jediný závěr. Komise to sice nescela jasně vyjádřila, Možná, že to jen tak, jak si sugerovala, že tady jsou eh, vážné problémy i méně závažné problémy ve veškerých komponentech evropského práva. Počínaje spoluprací policejních úřadů, systému sirene a že je třeba odstranit všechny tyto problémy, ale aby se tyto problémy daly odstranit, je třeba přistupovat k ním na evropské úrovni a mít také kvalifikovaný hodnotící mechanismus na evropské úrovni, který by mohl detektovat problémy a odstraňovat je. Bohužel včera došlo k dalšímu pokusu na radě zabránit tomuto novému mechanismu který patří k balíčku Schengen Governance. Členské státy se pokoušely vyšachovat Evropský parlament se z rozhodovacího procesu eh, týkajícího se nového, nového šengenského mechanismu a jenom veto tomu na poslední chvíli zabránilo ze strany Nizozemska, ale toto téma bude příští týden opět tématem na zasedání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra. Proto bych velice rád apeloval na všechny kolegy a na všechny členské státy, aby zvážili ještě jednou takový postup a takový postoj vůči Evropskému parlamentu. Zejména by se měli postarat o to, aby, byla opravdu zaruč, aby byl opravdu zaručen volný pohyb občanů. Já si myslím, že změna právního základu, tak jak navrhuje Rada, je pro Evropský parlament a domnívám se, že i pro komisi nepřijatelná. Je to provokace na adresu naší instituce. Jsem stínovým zpravodajem pro šengenský balíček a chtěl bych upozornit na následující otázku. Pakliže rada bude pokračovat v tomto pokusu změny právního základu, pak my jsme se rozhodli k tomu, že bychom s tím šli před Evropský soudní dvůr. Myslím, že všechny politické skupiny by to také podpořily. A znovu bych rád zdůraznil, že tento způsob zprávy, která komise, předlo, která komise před Žila je nesmírně důležitá. Ještě jednou komisi děkuji. Thank you, Mrs. Ro- děkuji, pan Romero López. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. V skutku jsme ve velice obtížném okamžiku, protože Evropský parlament rozhodně nebude akceptovat, hodnotící, aby hodnotící mechanismus Schengenu byl ve výlučné působnosti rady. Kromě toho jsme viděli, že v poslední době eh, rada samotná přiznává, že Schengen nefunguje. A pakliže tento šengenský mechanismus nefungoval v rámci kompetencí jednotlivých členských států proto, že jednotlivé členské státy také nečinily dostatečně. To znamená, že je třeba, abychom tady měli komunitární metodu hodnocení a to je nutno skutečně dělat v rámci spolurozhodování s Evropským parlamentem. Domnívám se tedy, že je nesmírně důležité analyzovat celou tuto otázku velice ze široka. Rada žádala více mechanismů kontrol, protože tady eh, prostě jsme měli tolik složek, SIS, VIS a je třeba kontrolovat všechny tyto proudy. A Eh, komise eh, upozorňovala na to, že je třeba společně postupovat při kontrole hranic a tak, jak vlastně dánské předsednictví samo uznalo, vypadá to tak, že pravděpodobně se koná pouze na základě konjunkturálního pokroku, ke kterému dochází, ale je třeba opravdu studovat bedlivě, co se děje se současnými migračními toky v Evropě. My máme ve Florenci Mezinárodní ústav, jehož oddělení o migraci vypracovalo studii o deseti menšinách migračních proudů v sedmi Eh, členských státech a nikde se neobjevuje obyvatelstvo jihu a středozemní, zemí kolem středozemního moře. Eh, problém je nejenom na pozemních komunikacích, ale i ve vzduchu mm, eh, komise upozorňuje na to, že třeba skutečně přesně určit, kde ty problémy jsou, abychom je mohli čelit. Ale mít teprve metodu až pod tom všem, když se podíváme na to, co dělali země Francie a Itálie, které nerespektovaly legislativu, tak nelze postupovat. Vždyť tady byla dočasná legislativa na evropské úrovni, která nebyla implementována a to bylo špatné řešení tohoto problému, které způsobilo, že se ty problémy ještě znožily. A jediná věc, eh, kterou je třeba říci, je, že rada nedospěla ani ve své strategii k tomu, aby skutečně hájila šengenský prostor, pakliže ten návrh vůbec existuje jako takový, protože v současné době neslyšíme nic ani o udržení strategie obrany či obhajoby Schengenu ani čelit konjunkturálním problémům, které vznikají a budou vznikat. Domnívám se tedy, že se tady nacházíme v velice důležitém okamžiku, kdy Evropský parlament musí pozdvihnout svůj hlas a dá povinnost členským státům, abychom se skutečně zaměřili na ten problém tam, kde je, protože ten problém nespočívá tam, že se prostě na chvilku přeruší Schengen, když třeba bude setkání Evrop- Světové banky v Barceloně nebo když bude fotbalové utkání v Polsku. Problémem jsou migrační toky. Když se podíváme na žadatele o azyl a víme, že tady máme prostě také že odborníky, kteří mohou pracovat v této oblasti, ale je to tady chyba i těch, kteří se zaobírají analýzou těchto problémů, ale já tvrdím a opakuji znovu, je nutno skutečně eh, nejprve se zaměřit na to, kde ty problémy vznikají a řešit je. A k tomu patří nejenom rada, ale samozřejmě komise a také parlament. Děkuji. Poslední paní Weber a potom ještě paní Tanoka. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat komisi že dorazila na výbor Libe, aby nám představila zprávu, která je velice aktuální, poněvadž eh, eh, Schengen eh, v těchto dnech, týdnech a měsících je tématem aktuálním, pokud vím, a tématem velice ožehavým. A to proto, poněvadž je to otázka veřejného zájmu všech Evropanů, i e, e, těch, kteří ještě jsou e, v zemích, kteří jsou v zemích, které ještě nejsou členy, ale Schengenu a všech se týká svoboda pohybu v Schengenu, takže <clears throat> proto jsem ráda, že komise nám představila svá zjištění ty obecné závěry zní pozitivně, ale mezi, člán, mezi řádky se tu a tam dočteme, že eh, to tak perfektní není. To je dobře, protože když je něco moc perfektní, tak to nahání růzu. Jenom takové dva příklady. Za eh, eh, to šestiměsíční období, kdy byly zavedeny hraniční kontroly mezi Francií a Itálii, kvůli G20, potom letiště Barceloně a další, ale eh, z důvodu zasedání Evropské centrální banky. Tak eh, někdo očekával, co by se mělo stát. Kvůli tomu, že se sejde Evropská centrální banka, tak eh, co kdo očekával, že z takového nastane, že bylo třeba zavést kontroly na letišti Barceloně, není to přehnané? Já si pamatuji, že my mm, v minulých letech my jsme položili komisi celou řadu otázek, včetně písemných a vždycky. Je to skutečně tak odůvodněné? <clears throat> Nebo možná tím vysíláme signál občanům, že se jich bojíme? A mm, tady ten nový mechanismus, o kterém teď jednáme, kdy říkáme ano, všechno by se mělo komunitarizovat a teď zde i hlas Evropského parlamentu, tedy poslanců, kteří byli přímo zvoleni, tak to je hlas, který snad by také měl mít svou váhu. A to mě vede k dalším aspektům, které zmínil již kolega Coelho i pan Enciu a týká se to hodnotícího mechanismu a role Evropského parlamentu v tomto hodnocení. Jak již jsme slyšeli, pro nás je nepřijatelné měnit právní základ. Kromě toho, navíc si myslíme, že rada zde eh, nehrála férově. A včera večer během zasedání koordinátoru, a já určitě to tady mohu říci, jsme pověřili předsedu, aby napsal dopis radě o tom, jak má vypadat a co to znamená loajální spolupráce mezi institucemi, protože to podle nás je gesto nelojality na straně rady. Nemohu než doufat, že členské státy si uvědomí, že s Evropským parlamentem eh, musí táhnout za jeden pro vás v ochraně zájmu občanů, takže nějaký boj mezi radou a parlamentem v takové eh, věci, mm, které si všichni tak vážíme, to je směšné, dětinské a určitě neférové. Doufejme tedy, že eh, před námi stojí lepší zítřky v Schengenu. Děkuji. A paní Tanoka, poslední řečník. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji, co řekla předřečnice a předřečníci, jako Carlos hlavně. A víte, že Nyní nás čeká dialog s radou. A že máme různé přístupy k tomuto zavedení. Velice vítám toto a pouze pár slov, které se týkají mého státu. To především proto, že to se tam zmiňuje to se tam změní pouze v plánech. Ty plány já vítám. Tam naleznete hodně zajímavých faktů. Jak jsem řekla, eh, ve čtyřech z deseti akcí, které se zde zmiňují v tom vašem harmonogramu, kalendáři, květen až říjen, tak eh, vítám. Otázka zní, <clears throat> když tady v této kapitole, to znamená absence eh, kontrol na vnitřních hranicích, tak tam říkáte, že byly provedeny studie a v osmi stávajících a osm případů teď je v jednání a týká se to policejních kontrol e, poblíž externí hranice a tam zmiňujete osm členských států. A já se ptám, kdy e, budeme mít nějaké výsledky. Možná byste mohl o tom říci něco již teď jak to vypadá s touto studií. OK, thank you. Děkuji. <clears throat> My tady e, máme nějakou proceduru k tomu, takže teď bych dala slovo komisi, aby zareagovala na otázky. Možná, nevím, jestli předsednictví také chce za něco zareagovat, ale takže spíš komise. Um, Děkuji za komentáře ke zprávě. Je to první zpráva, takže my velmi vítáme veškeré připomínky a náměty a budoucí zprávy budou z této struktury vycházet a veškeré informace jsou užitečné. My samozřejmě jsme si zaznamenali vaše připomínky k jednáním o legislativním balíčku. Pan Kojo vyjádřil vyjádřil dotaz, zda jsme pesimističní, pokud jde o evropský rozměr Schengenu. A komise chce být optimistická, ale chceme být zejména realističtí, vzhledem k tomu, co je nezbytné pro posílení evropské dimenze. A to jsou aktivity, které provádíme a proto si myslíme, že je to nezbytný vývoj jak pro hraniční kodex, tak pro hodnotící mechanismus abychom ze Schengenu udělali efektivnější nástroj a abychom zajistili, že Schengen bude i nadále efektivně fungovat. Ehm, to je, nejednáme o mocenském boji, ale tento přístup má samozřejmě určité slabiny a nechceme spochybňovat eh, pravomoci členských států. Pokud eh, existuje hrozba pro veřejnou, veřejný pořádek, zavést hraniční kontroly. Očekáváme, že španělské úřady poskytnují zprávu o výsledcích dočasného zavedení kontrol při zasedání RCB v Barceloně. A návrh hraničního kodexu na tom nic nezmění. Členské státy budou mít stále tuto pravomoc zavést vnitřní kontroly a evropská dimenze je doplněna v neposlední řadě proto, že občané všech našich eh, členských států jsou tím eh, zastaženy. Pokud jde o porušení, nemohu vám poskytnout eh, podrobnosti, ale kolega sdělí některé konkrétní podrobnosti. Děkuji mnohokrát. Jsem Marian Pažo a zabývám se právě touto problematikou, tak vám mohu říci, že tento případ se týká na jedné straně policejní kontrol, které provádí na vnějších hranicích Lotyšsko a legislativa v Lotyšsku, která se týká povinnosti mít na území země doklady o totožnosti. Úzce spolupracujeme s lotyšskými úřady, abychom vyjasnil některé pochybnosti a očekáváme v blízké budoucnosti výsledky. Děkuji. Děkuji. Přeje si předsednictví něco komentovat k otázce právního základu a podobně. Asi bych měl dva body, pan Kuejo a paní Weber a tým který pracoval za předsednictví, se vzájemně konzultovali od samého počátku. Celkový cíl byl soustředit se na obsah a pouze obsah a výsledek, který je na stole, rady zahrnuje veškeré nepřekročitelné meze parlamentu plné či částečné míře. A je to tak hodnotící systém, který v současnosti existuje. Dospěli jsme na křižovatku, nemůžeme získat kolivkovnou většinu v radě podle právního základu podle článku 87 a opět máme zcela nový výklad a stanovisko právní služby které trvá na svém a dále rozvádí toto stanovisko a jediná cesta ku předu je buď použít 70, článek 70 jako základ, což byl v minulosti základ, anebo nechat tedy ten návrh eh, propadnout. A pokud jde o hodnotící systém, nevidíme žádné další možnost eh, přímého přístupu předsednictví. To je jediná volba pro nás. Nicméně máme před sebou něco kvalitnějšího než v minulosti a je ve společném zájmu obou institucí, aby hodnocení probíhalo efektivně a v souladu s realitou pravdivě do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Pan Kojo se vrací ke slovu jenom stručně. Děkuji mnohokrát za udělení slova. Chci připomenout, článek 70 ve smlouvě byl předpokládán jako poslední instance pro zbývající otázky třetího pilíře a kolegiálního hodnocení. A to se týká evidentně mezivládní spolupráce. A já jsem ve svém prvním vystoupení řekl, že když hovoříme o Schengenu, tak o tom nehovoříme. My mluvíme o něčem, co by mělo být komunitární evropskou prioritou a zejména po Lisabonské smlouvě by to nemělo být záležitostí mezivládního rozhodování. Chci zde uznat úsilí dánského předsednictví, aby reagovalo na obavy parlamentu. Na řadě míst v textu dánské předsednictví se přiblížilo k našim zájmům, to musím uznat. Ale problém je, zda toto úsilí je validní. Pokud to budeme uplatňovat podle článku 70, a i když tomu tak nebude, tak kdyby dánské předsednictví uspělo se stoprocentní dohodou, s tvrzeními parlamentu, a podařilo se to na radě schválit, tak je možné to zítra změnit, protože parlament není zapojen, zapojen ani s prorozvojem, ani hlasem poradním do legislativního postupu. Takže jakékoliv vítězství či zisky, jakákoliv ujištění od rady v současnosti mohou padnout zítra, příští týden, příští měsíc, příští rok. A proto si myslím, že rozhodnutí, které má být přijato v Radě pro změnu právního zákonu, není krokem zpět směrem k dobám mezivládní spolupráce, ale je to také špatným rozhodnutím, protože to znamená zabít systém řízení Schengenu tak, jak navržen komisí a tak, jak jsme ho obhajovali my. Děkuji mnohokrát. Děkuji, ale Chápu to tak, že návrhy jsou předkládány proto, aby se zjistilo, zda parlamentní schválení je výsadou, zda je to právem. To je závěr našeho jednání. Děkuji vám mnohokrát. Další jednání proběhne 11.6. ve Štrasburku v 7 hodin v pondělí večer.